abychom posílili růst a zaměstnanost. Je potřeba, abychom to učinili zítra. Děkuji. Děkuji paní eh, Koráce Bild. A nyní děkuji kolegům, kteří se účastnili diskuse. Eh, končím diskusi a hlasovat se bude zítra v poledne o této zprávě. Nyní se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání a to je zpráva Le Grip, paní Le Grip, která se týká celního kodexu Unie. Na parakalesu την εισηγήτρια na pari prota to logo. Takže nejprve dáme slovo paní zpravodajce, která má čtyři minuty. Děkuji. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně, vážený pane komisaři, milí kolegové, kolegyně. Dneska večer budeme hovořit o textu mé zprávy, která se týká celního kodexu a zároveň úpravy tohoto textu na základě trialogu, který jsem vedla s vašimi spolupracovníky, pane komisaři, a i předsedajícími ze strany Rady od ledna do května letošního roku. Ráda bych poděkoval všem kolegům při tomto jednání, především předsedovi našeho výboru IMCO, panu Harborovi, který byl takovým skutečný, skutečnou skálou, základem celého jednání, dále DG Taxu, irskému i kyperskému předsednictví. Všichni, kterým to leželo na srdci a kteří opravdu měsíce intenzivně pracovali na této problematice, myslím si, že ten konsenzus je opravdu efektivní a hlasování, které proběhlo v našem výboru, v, mm, si myslím velice jasně to potvrdilo, protože to bylo jednomyslné hlasování 29. května. Celní unie je základem eh, Evropské unie od roku 57, od římské smlouvy. Je to pilíř, na kterém je založen vnitřní trh, velice důležitý pilíř, na kterém jsou založeny různé politiky komunitární a efektivita tohoto pilíře samozřejmě leží na srdci všem evropským zemím. S touto reformou eh, já si myslím, že zítra ji skutečně odsouhlasíme, my vlastně udělíme legislativě v oblasti celnictví omlazující kůru, protože kodexu je dnes více než 20 let nesmíme zapomínat na všechny ty výzvy posledních let. Došlo k urychlení mundializace, výměně v oblasti obchodních výměn, dále to byly obrovské výzvy a vývoj v oblasti technologií, techniky. Dále my musíme čelit například výzvám a riziku v oblasti terorismu, pašování, padělání, um, rizikům v oblasti sanitární oblasti, modernizace, zjednodušení a pragmatismus na i možnost přizpůsobení na státní úrovni, to je základní pro reformy v této legislativě celnictví, které jsme chtěli poskytnout i našim podnikům a vytvořit tak výhodnější prostředky. Snažíme se odstraňovat rozdíly směrem nahoru, pokud jde o různou praxi prostředky mezi jednotlivými členskými státy. Naším hlavním cílem byla ovšem modernizace a účinnost. To je naše ambice. Pokud jde o hlavní vývoj v této oblasti, pokud jde o tento text, různé nejdůležitější změny, to je především vytvoření elektronického celnictví, dále zlepšení konkrétních výhod, které jsou spojeny se schváleným hospodářským subjektem, které umožní podnikům těžit z různých zjednodušení a zároveň zlepšit propustnost výměny na základě důvěry mezi hospodářskými subjekty a celními orgány. Zároveň tato Evropská celní unie bude mít nástroje lepší spolupráce na mezinárodní úrovni. Bude to takový globální svět, globální prostředí, především díky mechanismu vzájemného uznávání. Zároveň bych k tomuto seznamu dodala ještě další věc. A to jsou především, ta se především dotýká reformy dočasného uskladňování zboží, čím se zjednoduší tato problematika pro jednotlivé operátory při řízení toku svého svého zboží. Samozřejmě, že se máme mnoho nástrojů, ovšem čeká nás ještě hodně práce. Legislativní proces v této oblasti byl nejpůjčný už od, už od roku 2008, poté to byla ekonomická krize, která zasáhla mnoho správ, um, správních orgánů v Evropě. A nyní se přibližujeme našemu cíli, vlastně tomu textu, který by měl přepracovat eh, celní unii. A my potřebujeme dobrou vůli, abychom skutečně realizovali všechny ta ustanovení, na kterých jsme se společně dohodli s členskými státy z komisí výzvy jsou pro nás obrovské. Samozřejmě chceme, aby vnitřní trh a všichni aktéři měli všechny nástroje k dispozici, aby čelili um, um, globalizaci a abychom ovšem využili všechny výhody této oblasti. Nesmíme ovšem odstranit naše zásady, principy. My samozřejmě se snažíme o ochranu, eh, větší ochranu našeho vnitřního trhu a našich spotřebitelů, tak aby tato celní unie vstoupila plnou parou do 21. století. Dokud aby zdůraznila jednu jednu věc, paní předsedající, provádění tohoto kodexu v následujících týdnech, následujících měsících bude alespoň natolik důležité jako hlasování, zítřejší hlasování. A celá ta práce, kterou jsme odvedli, my jsme udělili určitý směr společně s komisí, určitý směr, který si myslím, že je nejlepší pro naše celnictví v Evropě. Ovšem je zásadní, aby už vlastně při přípravě všech těch ustanovení, technických ustanovení, všech detailů, praktických záležitostí, samozřejmě, že v tom může tkvít právě ten největší problém v těch detailech, aby všechny zúčastněné strany byly zaangažované v této práci, aby aby transparentnost byla absolutní, tak aby ta rozpráva skutečně přinesla optimální výsledky a výhodné výsledky pro všechny. Jistě jsem přesvědčená, že to jsou právě ty hlavní směry, které vy už jste realizoval, ehm, vážený pane komisaři, a doufám, že členské státy budou pokračovat tímto směrem. Určitě budeme spolupracovat všichni na splnění tohoto společného cíle. Děkuji vám za pozornost. Nyní má slovo pan komisař Šemeta. Děkuji, paní předsedající. Paň, vážená paní zpravodajko, vážení poslanci a poslankyně, nové nařízení společného celního kodexu je příkladem toho, jak efektivní eh, mohou být meziinstitucionální jednání. Chtěl bych, rád, chtěl bych poděkovat zejména panu Harborovi a paní Legrip za pozitivní výsledky a pozit, konkrétní kroky, které zde které mm, provedli eh, při tomto přepracovaném mm, přepracování, které vedly k tomu, že skutečně máme zde produkt, který mnozí, který mnozí nepovažovali za reálný. Celá řada otázek, které představovaly eh, velké problémy v rámci tohoto nového celního kodexu, zejména jako to e, dočasné uskladnění a garance, i ty byly vyřešeny. Je jasné, že ten konečný produkt je lepší než původní produkt. Rád bych zdůraznil tři klíčové a někdy zapomínané zásady, které byly e, nastaveny v rámci UCC. Za prvé, právní jistota, která je dána základním předpisem a základními společnými pravidla. pravidly. Tady půjde o jasnou společnou, jasnou implementaci tohoto unijního eh, kodexu. Je zde třeba zajistit určitou rovnováhu mezi tím, aby celníci plnili svou úlohu a mm, obchodníci mohli obchodovat. Vedle toho byla, a to je za druhé, Eh, věnována pozornost tomu, aby probíhalo vše, co bez nejméně použití papírování, eh, kdy tedy nejde o kdy toto zatím nebylo jasné pravidlo a tudíž to nebylo aplikováno rovnoměrně. A harmonizovaná aplikace potom zajistí skutečně lepší obchodování. Za třetí je zde potvrzení partnerství mezi celníky a těmi legitimními schválenými ekonomickými hospodářskými subjekty. E, tyto schválené hospodářské subjekty z toho mohou velmi e, profitovat. Je to něco, na čem se všichni všichni shodneme, ale v té stávající legislativě to není jasně vyjádřeno. Zde nyní v rámci UCC vzniká velmi jasný právní základ, který dává tomuto partnerství jasné dimenze v následujících letech. UCC uh, je třeba uh, nyní převést toho základního předpisu do prováděcích nástrojů. Komise bude informovat parlament o přípravných, eh, přípravných krocích na těchto prováděcích, delegovacích a implementujících krocích. Budeme informovat také experty v oblasti obchodu a to cestou transparentního procesu konzultací. Děkuji panu komisaři a nyní prosím paní Muscardini za výbor INTE. Vážený, vážená paní předsedkyně, vážený pane komisaři, konečně bude parlament hlasovat o zprávě o celním kodexu Unie, který eh, odstraní nerovnováhu, která ještě existuje v rámci vnitřního trhu. Je to nerovnováha, která škodí spotřebitelům a škodí jednotlivým hráčům tohoto odvětví. Již několikrát jsme řekli, že vnitřní trh nemůže řádně fungovat, pokud, nebud, pokud budou v jednotlivých členských státech různé systémy, různé předpisy, různé pracovní časy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 of, ať už to bude oficiální nebo neoficiální, s různými, eh, s různými sazbami DPH, s podmínkami, které se budou velice lišit, budou jiné na jihu, na severu a bude to vytvářet velkou nerovnováhu. Nemůže být svobodný volný trh, pokud nebudeme mít stejná, rovná a společná pravidla. Nemůže také být zajištěna dostatečná ochrana spotřebitelů a nemůže být spravedlivé podnikání, pokud nebudeme budeme mít skutečný harmonizovaný celní systém. Doufáme, že to spoždění doženeme, pokud chceme chránit blahobyt a prosperitu našich občanů a musíme bojovat proti zátěži, kterou představuje eh, falsifikace a musíme modernizovat co nejrychleji tento celní kodex Unie. Děkuji, nyní dám slovo řečníkům za politické frakce. Začneme kolego, kolegyní Jazlovecká z EPP na dvě minuty. Šanovní państwo, omawiany dziś dokument... Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Dokument, o kterém dneska večer diskutujeme, není pouze základním právním dokumentem pro celní unii, ale zároveň by to mělo být nástroj zlepšení atraktivnosti našeho vnitřního trhu. Zpráva, ve které Evropský parlament zdůrazňuje zjednodušení pravidel, zjednodušení předpisů a vytvoření vhodnějšího prostředí pro podnikatele. Celní unie je velice důležitá pro vnitřní trh a pouze pokud eh, budeme provádět trh řádným způsobem, tento vnitřní trh řádným způsobem, tak může celní unie přinést výsledky Snažíme se o jednotnou aplikaci tohoto kodexu ve všech členských státech, proto chceme podpořit elektronickou výměnu dát mezi eh, celními orgány a podnikateli. Tím bychom zamysleli zdvojení těchto postupů, které by mohly mít negativní dopad na ekonomiku v Evropě. Výjimky z tohoto pravidla by měly být řádně odůvodněná, opravdu nečetná. Dále podporujeme zpravodajku vytvoření systému, ve kterým by podnikatel poskytoval data celnímu orgánu pouze jednou, což by právě takový moderní elektronický systém měl umožnit. Tím se zjednoduší jejich fungování, podnikatelská aktivita a zároveň zlepší kontrola. Dalším důležitým prvkem je zavedení pravidel, které se týkají schváleného hospodářského subjektu. Tato pravidla by umožnila těmto subjektům využít zjednodušené postupy a tím by je mm, vlastně podnítila jejich snahu fungovat v tomto právním prostředí je důležité, aby se zpravodajka eh, zaměřila nejenom na modernizaci těchto pravidel a přizpůsobení eh, Lisabonské smlouvy, ale zároveň nezapomíná na to, že je to velice důležitý nástroj konkurenceschopnosti na vnitřním trhu. Zjednodušení pro, podnika, pro podniky z dlouhodobého hlediska bude mít pozitivní dopad na růst v Evropě. Děkujeme, říká paní předsedkyně, paní Rapti z ASAD. Kyria Proedre, se ευχαριστώ πολύ. Paní předsedající, děkuji za slovo. Myslím, že nastala vhodná doba, abychom modernizovali stávající celní zákonník a e, chtěli jsme e, a chceme poděkovat e, paní Legrip, která zde předkládá vynikající zprávu a také Malcolmu Harborovi, který vedl trialog vynikajícím způsobem a výsledkem je nyní skutečně vyvážený předpis, který bude sloužit občanům Evropy a je důležité, aby občané Evropy chápali, že tento technický předpis předpis je něco, co jim přímo pomáhá co jim přímo slouží, že zjednodušuje jejich život, zjednodušuje obchodování podnikům v době krize, kdy je třeba je chránit nejlepším a nejúčinnějším způsobem. V době krize díky tomuto předpisu můžeme pomoci našim občanům eh, v otázkách eh, oběhu nebezpečného zboží a dalších věcech a to také činíme. Eh, víme, že jsou zde nerovnovážnosti, víme, že jsou tu problémy, že je třeba, aby některé země modernizovaly své systémy a nyní budou mít prostor na to přizpůsobit. A v těch zemích, kde již pokroku bylo dosaženo, tam budou moci eh, pokračovat v provádění těch osvědčených postupů a další země eh, se mohou z těchto osvědčených postupů poučit. Je vhodné, že to, do toho nyní takto vstupuje Evropský parlament a pomáhá to eh, nastavení skutečného vnitřního trhu. Děkuji a nyní, eh, eh, nyní pan Rinaldi na za liberály. Ano, paní Rapty a paní Muscardini mají pravdu. Je to technický, pravdu, je to technický předpis, ale je to něco, co může skutečným způsobem na pomoci obchodním společnostem a občanům. E, slovo v italštině pochází e, pro celnici pochází z perštiny a znamená eh, vlastně pohovku, kde lidé čekali, čekali dlouho, čekali na to, až budou celně odbaveni. Od toho to slovo pochází, ale to je velká, ten čas ztracený je velký náklad a rovná se to také těm administrativním zátěžím, která nás eh, které zde eh, jsou, protože to trvá celé dny, celé týdny, než eh, dojde k proclení nějaké zásilky nebo proclení jednoho eh, balíčku, který jednotlivý občan dostává. Takže tento celní kodex je důležitým prvkem, důležitým přínosem a práce, kterou jsme odvedli v parlamentu, je tež přínosná, která dotýkáme se zde klíčových bodů toho původního návrhu. E, zaměřuje se ta zpráva zejména na e, počítačové technologie, e, něco, co zjednoduší eh, a zlevní ten systém. Pak, potom je tady systém zjednodušení pro určité důvody, z určitých důvodů a to dočasně a důležité je také eh, harmonizace toho systému, tak aby byl stejný ve všech 27 členských státech. Jak správně řekla paní zpravodajka, jinak bychom eh, zaznamenávali větší rozdíly mezi státy ty, které si vedou dobře a těmi, které zaostávají. I bylo třeba něco s tím eh, učinit. Eh, je zde také řešena otázka dočasného eh, zadržení celnicí. Tady je třeba zajistit, aby celní úřady měly přístup ke zboží, které je považováno za podezřelé a je též třeba se zamě... bylo by tře- byl žádoucí vytvořit jakousi pilotní pracovní skupinu v rámci výboru, která by sledovala, zda skutečně dělají eh, ty celní orgány to, co mají, eh, v tě- zejména v těch členských zemí, které mají hranici s třetími zeměmi. Tam je třeba zajistit, že eh, ty jsou správně navázány na zbytek Evropy. Někdy je eh, rozšiřování Evropy velmi takto eh, prospěšné. A nyní pan Bělan za ECR. Děkuji. Společný evropský trh by měl zajistit společnou eh, regulaci a společnou soudr, soudržný vnitřní obchod. Měla by dojít ke sjednocení a modernizace, což by potom posílilo konkurenceschopnost EU proti zbytku světa. Já velmi podporuji zjednodušení celních předpisů tak, aby bylo eh, odstraněno zdvojování postupů postupů jednotný elektronický systém sníží náklady na hospodářské operace a e, sníží také cenu zboží a e, levnější zboží je v zájmu spotřebitelů e, měli bychom jasně vymezit statut schválených hospodářských subjektů tak, aby ti mohli využívat zjednodušené řízení. Také sjednocení, ža- sjednocení žádosti pro dočasné eh, složení zboží je v současné době eh, žádoucí, protože se podává dosud dvakrát. Ty dokumenty je eh, za druhé třeba zajistit, aby byly jedno, jednotné a srozumitelné. Děkuji. Nyní prosím paní Gebhardt. Děkuji paní předsedkyně. Cíl reformy Evropského celního kodexu by mělo být zjednodušit celní řízení, zmodernizovat je pro pod a zjednodušit situaci pro podniky a zavést elektronické postupy. A to je velice dobrý návrh. Byl to velice dobrý eh, návrh eh, Evropské komise, který jsme jako parlament přivítali. Jsou však v návrhu komise některé body, které vlastně jaksi protiřečí těmto cílům. Zejména je to nařízení o nepřednostním eh, zboží tam vlastně to má přímé důsledky pro velký, velkou část pohybu zboží mezi Evropskou unii a e, třetími zeměmi a jsou zde také aktiv přenesené působnosti, co vlastně spochybňuje to, co již bylo naplánováno po e, dlouhodobých jednáních a dlouhodobé práci. A máme určitou obavu v tomto smyslu, že při že to bu- to bude neproveditelné a že vlastně se vytvářejí určité další náklady a nevedlo by to k potřebnému zjednodušení. Toho bychom se chtěli vyhnout a také bych chtěla nicméně poděkovat paní Le Grip, která eh, však se spolupracovala na tom a říká, musí to být zpracováno a připraveno jinak. Já se domnívám, že v těch jednáních, která povedeme s radou, že jsme dosáhli kompromisu, který by byl mohl jít ještě dále nad rámec toho, ale bohužel se zde stal nosným a ty cíle, které Evropská komise původně plánovala a upřednostňovala, jsou zde poněkud zastřeny, ale já si myslím, že jako frakce můžeme s tímto souhlasit, můžeme to odhlasovat a doufám, že to bude co nejdříve a nejrychleji prosazeno v praxi, aby celní systémy pracovaly eh, efektivněji, rychleji a účinněji. Děkuji. A nyní pan Koferaty. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Jak již řekli kolegové, kteří hovořili přede mnou, tak výsledek je celkově pozitivní, i když ta cesta byla bohužel trnitá a byla složitá a chtěla bych skutečně, chtěl bych skutečně vzdát hold a čest práci naší zpravodajce a všem těm, kteří s ní spolupracovali z ostatních eh, politických frakcí. Statut eh, schva, eh, schváleného hospodářského subjektu zjednodušený, to se mi zdá zásadní věc, ale nemělo by to být na úkor bezpečnosti. Jak správně řekla paní Gebhardt, otázka nepreferenčního původu zboží by měla zůstat v té formulaci smlouvy. A z toho bych vyšel a řekl, že je to skutečný přechod, není to závěr té cesty. Cílem by mělo být dosáhnout lepší vysledovatelnosti pro všechno zboží, pro všechny výrobky, ať je jakýkoliv jejich původ. A na závěr bych rád řekl, pane komisaři, že je potřeba posílit kontrolu a dohled, který provádí komise, protože pouze díky jednotnému chování a právě díky disponibilitě zdrojů Bohužel dnes tyto zdroje stále nejsou eh, zcela k dispozici, stále ta vysledovatelnost také neexistuje. A to jsou právě jen díky těmto zlepšením budeme moci dosáhnout skutečně efektivního celního systému. Je zde také kontrol duševního vlastnictví, boj proti podvodům, všechny tyto úkoly se moho, budou moci splnit, pokud každý, pokaždé, když vznikne nějaký problém, samozřejmě nepředvídaný problém, tak když každý bude vědět, jaká pravidla musí dodržovat, jaké sankce platí v případě porušování pravidel, anebo jaké zdroje je možno využít pro definování správného chování, tak, aby bylo efektivní. Toto je ta role, kterou vlastně vy musíte hrát. Jinak by to, ten text, na kterém pracujeme, nebyl tím nejlepším možným výsledkem, ve který samozřejmě všichni doufáme. Nyní, nyní přejdeme k procesu Catch the Eye a dávám slovo. Paní Komi, děkuji kolegům, děkuji zejména paní zpravodajce Le Grip a to proto, že jsem velmi eh, potěšena tímto přepracovaným zněním, tak jak ji navrhla komise, a to v souladu se změnami, které přinesla Lisabonská smlouva. Eh, pokud budeme mít takový kodex eh, platný ve všech členských státech, je to nezbytné pro fungování vnitřního trhu. Je třeba zjednodušit jednotlivé postupy, kom komputerizací vytvořit lepší prostředí pro obchodování a stimulovat růst. Ten kodex by měl být jaksi flexibilnější, jednodušší, jednodušší na používání a vytváření těch, těch schválených hospodářských subjektů je též velmi žádoucí. Jsem velmi potěšená a děkuji, říká paní předsedající, paní Rojtová.

na druhou stranu kodex stanovuje orgány k prověření eh, stanovuje závazné časové limity pro dozorové orgány k prověření zboží. tato a další zjednodušení postupů ocení samozřejmě také malí a střední podnikatelé. děkuji za skvělou normu. Děkuji, předseda toho eh, dotčeného výboru bych rád poděkoval paní Konstanc L. Grip a také všem stínovým zpravodajům eh, a všem eh, zaměstnancům, kteří možná dnes večer neposlouchají, ale abychom dosáhli schody na tomto návrhu, museli jsme skutečně odvést eh, spoustu práce. Chci poděkovat také irskému předsednictví, které dnes již tady není, ale my jsme museli s nimi spolupracovat na řešení otázky delegovaných a implement tedy aktů přenesené pravomoci a implementačních aktů. Nešlo, nešlo jenom o ty politické otázky. A chci podě, eh, poděkovat také panu komisaři a vašemu týmu. Eh, vy jste sám řekl, že souhlasíte s tím, že jsme vlastně vytvořili něco lepšího, než byl ten eh, začátek, než byl ten původní text. To je ale teprve eh, začátek něčeho další. My jsme nyní hovořili o směrnici o službách, na které pracujeme s paní Gepard roku 2006. A co se týče celních Eh, problémů. Musíme též co se, eh, se zaměřit na implementaci a ta musí zůstat, zůstat pod kontrolou eh, politické domeny. Musíme tlačit na členské státy, aby implementovali tu, tento nový nástroj. To je klíčové pro fungování vnitřního trhu, ale je to také klíčové pro spotřebitele. Jak říkala paní Muscardini, otázka padělání zboží, bezpečnosti zboží, to je více nyní v rukách celníků a pokud od nich odejmeme tu administrativní zátěž, tím více se budou moci soustředit právě na tyto problematické aspekty. A to je také úlohou našeho výboru. Já se eh, eh, těším na zítřejší eh, hlasování k celému návrhu a nyní dávám slovo, říká paní předsedající, panu Šemetovi. Děkuji, paní předsedající, vážení poslanci a poslankyně. To, čeho jsme dosáhli v rámci UCC, ukazuje, jak důležité jsou celní orgány pro e, Evropskou unii, pro podnikání a pro celou společnost. Přijetí základního předpisu je vždycky tím prvním krokem v celé oblasti. V oblasti celní e, bylo sdělení komise e, výzvou k modernizaci. To byl ten první krok, ke kterém, ke, který směřoval k cíli a to znamená vytvořit funkčnější, soli, silnější a společné, společnou celní unii, která bude poskytovat stejné služby po celé Evropské unii. E, tento nový předpis UCC umožní celním orgánům zlepšit e, služby, které poskytují spolehlivým obchodníkům a chránit občany před e, celou řadou různých nebezpečí a hrozeb. Budeme se moci spolehnout na celní orgány, že budou pokračovat ve své na jedné straně diskrétní, ale na druhé straně velmi klíčové a zásadní práci a to efektivněji a účinněji. Ještě jednou rád bych poděkoval panu Malcolmu Harborovi, také paní L. Grip eh, a všem stínovým zpravodajům za práci na tomto vynikajícím předpisu, protože to je skutečně velmi technická věc, velmi rozsáhlá problematika a jsem vděčný za to, že se nám podařilo najít kompromisy v těchto velmi důležitých oblastech celní unie. Děkuji za vaše slova vše jménem kolegu a nyní dávám slovo a nyní dávám slovo zpravodajce paní Legrip. Děkuji, paní předsedající. Já bych také chtěla poděkovat všem řečníkům, kteří se vyjádřili v této rozpravě. Kvalita našich diskusí, stručných, ale kompaktních, abych tak řekla, dokazuje obrovský význam a jak který vlastně má pro nás posílení celní unie a zlepšení eh, celních postupů a řízení v rám, na našem vnitřním trhu. Jsme si dobře vědomi toho, že to je vlastně jeden z klíčů k růstu a ke konkurenceschopnosti eh, našich hospodář, našeho evropského hospodářství. Něk- mnoho kolegů zdůraznilo nutnost mít jednotný systém pro všech 28 členských států. Samozřejmě já jsem stejného názoru že, a myslím si, že je to naprosto zásadní, abychom skutečně směřovali k co nejvíce panevropskému fungování našich celnic. Slovo zjednodušení, efektivnost, zlepšování celních postupů, zjednodušování, ulehčování, odstraňování tedy administrativní a byrokratické zátěže pro naše podniky, to je také cesta ke konkurenceschopnosti evropského hospodářství a nesmíme nikdy tento cíl ztrácet ze zřetele. Na závěr bych ráda řekla, že samozřejmě někteří řečníci o tom také hovořili, že tyto otázky celnic se mohou na první eh, pohled zdát jako takové technické téma, striktní, nepříliš atraktivní, ale ve skutečnosti, a uvědomila jsem si to po 18 měsících parlamentní práce, není tomu tak. Téma celnic je samozřejmě v srdci zájmu hospodářství a průmyslu Evropské unie, také v centru finančních zájmů a dotýká se velice zblízka také ochrany zájmu našich občanů, našich spotřebitelů, našich výrobců. Jejichž bezpečnost musí být neustále posilována v dnešním světě, který je velice konkurenční a kdy konkurence je stále ostřejší. Doufám, že v následujících měsících Evropský parlament bude pracovat na aplikaci delegovaných aktů prováděcích aktů. To je tedy práce, která nás čeká, ta je velice důležitá, stejně jako ta práce, která tomu předcházela a doufám, že parlament bude tomu věnovat veškerou svou pozornost a bude velice důkladně pracovat na pokračování předsedkyně. Děkuji. Psychoforie. Děkujeme. Paní Lekreb. A nyní oznámení o hlasování, to proběhne zítra v poledne. Tím končím dnešní zasedání. A opět se